stádu. Zprávy, které zakládají mandát pro tato vyjednávání, jsou k dispozici na webu této plenárky a jejich názvy budou zveřejněny v zápisu tohoto zasedání podle článku 69c odstavec 2. Ehm, členové nebo více politických skupin, které dosáhnou eh, prahové hodnoty, mohou písemně se mm, mm, obrátit do 14. tedy do úterka do, mm, do 24 hodin a rozhodnout, že se zahájí o tomto vyjednávání. A pokud nedostaneme žádost eh, o takovémto rozhodnutí, tak výbory samotné mohou začít vyjednávat. A také bych chtěl vás informovat, že ve středu podepíši spolu s